jednání. Je to zpráva pana Cvívky, právní pomoc v přeshraničních občanských a obchodních sporech, zlepšení přístupu ke spravedlnosti. A pane zpravodaji, máte slovo. Bardzo děkuji, paní předsedající, šanovný pane komisařu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Východisko pro mou zprávu z vlastní iniciativy ohledně právní pomoci v přeshraničních občanských a obchodních sporech byla zpráva Evropské komise, která se týká aplikace směrnice z roku 2003. Už je to deset let co tato směrnice platí a zdá se, že transpozice do národní legislativy byla víceméně úspěšná. A tak přirozeně členské státy eh, začaly směrnici aplikovat, eh, ale trochu různým způsobem. Pouze 12 evropských občanů ovšem ví, že mají nárok na eh, bezplatnou právní pomoc v přeshraničních právních sporech. Pokud tedy běžný, běžní občané a co je ještě horší, dokonce i právníci nemají povědomí o tom, že je možné Žádat bezplatnou právní pomoc i mimo území vlastního členského státu znamená to, že tato směrnice zůstává pouze na papíře. Zvýšená mobilita a harmonizace jednotného trhu Evropské unie samozřejmě povede ke zvýšení počtu přeshraničních sporů. Nicméně počet občanů, kteří žádají právní pomoc podle této směrnice je velice nízký, zůstává nízký, protože si nejsou vědomi této možnosti. Nevědí, že mohou žádat o pomoc před začátkem řízení i během samotného řízení. Proto ve své zprávě soustředím pozornost na zvýšení osvěty a povědomí o celé situaci. Také eh, bych využil nových technologií, komunikačních technologií, tak, aby občané byli lépe informováni o svých právech v přeshraničních sporech. Internet, eh, portál e-justice a podobné nástroje mohou být eh, za tímto účelem využity. Pak jsou tady další záležitosti, které se týkají především zajistění komplexní právní pomoci pro naše občany. Databáze právníků eh, eh, by měly vzniknout a měly by zahrnovat právníky, kteří jsou příslušně jazykově vybaveni a kteří jsou obeznámeni s komparativním právem. Tím pádem bychom měli možnost svěřit konkrétní případy kvalifikovaným právníkům. Nesmíme zapomínat na to, že Špatná právní služba může být kontraproduktivní a následně nákladnější než žádná taková služba. Dále bych chtěl také poukázat na další kroky, které bychom měli podniknout, abychom zlepšili přístup k právní pomoci. Členské státy by měly posílit spolupráci mezi státními úřady a nevládními organizacemi. Osvědčené postupy v oblasti bezplatné právní pomoci, jako například tzv. právní kliniky a pro bono agentury, by se měly více podporovat. Tyto instituce by se měly podporovat a měly by se zaintegrovat do formální sítě právní pomoci. Prožíváme krizové údobí, údobí škrtů a proto je velice důležité, aby členské státy nabízely dostatek informací o bezplatné právní pomoci, včetně informací o alternativním řešení sporu. Tyto postupy jsou zvláště vhodné pro občanské a obchodní spory. Na závěr chci říci, že jsem znepokojen rozpočtovými škrty, které se dotýkají také bezplatné právní pomoci, protože to omezuje efektivní přístup občanů ke spravedlnosti, povede to ke snížení důvěry a také ke vzniku nepřátelství ze strany občanů vůči státům. Já doufám, že se nám podaří těmto eh, škrtům zabránit. Děkuji. Děkuji. Nyní se dostáváme k řečníku v rámci Catch the Eye. A, paní Sanchez Schmidt má slovo jako první. Excusez-moi, c'est une erreur, je, je pensais qu'on était déjà au dossier suivant. Omlouvám se, došlo k chybě, já, se, já jsem si myslel, že už jsme u další zprávy. Pane komisaři, máte slovo vy. Pane Vlasáku, vy jste se hlásil o slovo?

všechny řečníky, aby se hlásili vždy eh, předem o slovo eh, k daným eh, bodům jednání. To nám určitě usnadní postup. Nyní, pane komisaři, máte slovo vy, abyste uzavřel toto téma. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Chtěl bych poděkovat výboru pro právní záležitosti a zpravodaji za tuto vynikající zprávu a také za podporu pro naši politiku odstraňování překážek, tak aby Evropané mohli plně využívat eh, možností Um, evropského občanství. V současné době eh, hovoříme o důležitém nástroji, který umožní evropským občanům, aby prosazovali svá práva přístupu eh, ke spravedlnosti v jiných členských státech. Směrnice z roku 2003 o eh, právní pomoci je právě předmětem této věci. Vše, všechny členské státy, které jsou vázány touto směrnicí, a tuto směrnici také dodržují, ačkoliv existují určité eh, rozdíly v interpretaci mezi jednotlivými členskými státy. Eh, došlo k pouze jednomu eh, případu před eh, Evropským soudním dvorem, pokud jde o právní pomoc. A to také ukazuje, že aplikace směrnice z právního hlediska je uspokojivá. Nicméně parlament i komise ve svých zprávách dospěli k závěru, že informovanost mezi občany a právníky o této směrnici musí být zlepšena. Komise už eh, za tímto, s tímto cílem učinila určité kroky. Portál justice eh, se v současné době aktualizuje tak, aby se zlepšil, zlepšil přístup k informacím. Webová stránka Evropské justiční sítě rovněž eh, je aktualizována tak, aby poskytovala eh, komplexní a aktualizované informace. Tak občané budou mít více informací Například pokud jde o eh, postup pro získávání malých náhrad a další postupy. Eh, komise eh, vypracovala celou řadu návrhů týkající se a právních otázek. Vypracovali jsme také kompendium, které jsme postali celé řadě pracovníků v justici. Před eh, nedávnou dobou eh, jsme eh, zde v hemicyklu nebo na plenárním zasedáním zdůraznili důležitost vzdělávání právníků. Právníci by měli mít povědomí o této směrnici prosazí, prosadíme eh, pilotní projekt eh, týkající se vzdělávání právníků, který původně navrhl parlament. Zároveň eh, chceme prosadit evropský, evropskou školicí platformu. Zároveň vzdělávání právníků je pro nás určitou prioritní oblastí. V této oblasti podporujeme členské státy. Samozřejmě členské státy musí také sami informovat své občany o jejich právech podle této směrnice a podle národní legislativy. A vaše zpráva eh, zahrnuje celou řadu eh, změn eh, dané směrnice. My zohledníme vaše návrhy um, při další práci komise v této oblasti. Na tomto místě je uh, důležité soustředit se na to, abychom informovali občany o jejich právech a abychom kontrolovali řádnou aplikaci směrnice členskými státy. Uh, členské státy um, dospěly k závěru, že revize směrnice není nutná. Já eh, se domnívám, že kroky na evropské i národní úrovni, pokud jde o šíření informovanosti, jsou nutné. Je třeba zajistit aktualizované informace a, a také to, aby uživatelé měli dostatek informací týkajících se eh, právní pomoci. A to zohlední také článek 47 Charty základních práv. Mnohokrát děkuji vyjádřením komise končíme rozpravu k tomuto bodu na podařu jednání. Hlasovat se bude zítra v 11.30. Nyní se dostáváme ke zprávě pana místopředsedy Vlasáka o regionální politice jako součásti eh, širší eh, státní pomoci.